Předloženo je jeden návrh pěti politických eh, skupin a chtěl bych eh, nejdříve eh, předložit první pozměňovací návrh. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní návrh 6, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni prosím již hlasovali. Končím hlasování. 13 ku 630 zamítnuto, 11 hlasů se zdrželo podle eh, po odstavci 3. Eh, máme potom první část, zahajují hlasování. Hlasovali prosím všichni, končím hlasování. 8 pro, 45 proti, 9 hlasů se zdrželo, zamítnuto. Nyní eh, originální text, eh, odstavec 5. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Po bodě A máme pozměňující návrh 3. Eh, zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Hlasování uzavírám. 14 pro, 32 proti, zamítnuto, 17 hlasů se zdrželo. Nyní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Bod odůvodnění E, pozměňující návrh 2, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. 8 pro, 40 proti, 16 stále se zdrželo, zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, Málo hlasů proti, málo hlasů se drželo schváleno. E, nyní následuje hlasování o šesti pozměňovacích návrzích o Mexiku. E, máme společný návrh o usnesení pěti politických skupin. A hlasujeme o odstavci 1, eh, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh je zamítnut 8 pro, 54 proti. Nyní pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se? zamítnuto. Po odstavci 9 máme pozměňovací návrh 3, e jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. 7 pro, 54 proti, 1 hlas se zdržel. Pozměňovací návrh 8. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Pozměňující návrh 4, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. 7 pro, 54 ne, zamítnuto, jeden hlas se zdržel. Odstavec 12, pozměňující Pací návrh 5, jmenovité hlasování, zahajuji. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh je zamítnut 6 pro, 54 proti, dva hlasy se drželi. Bod odůvodnění A, pozměňovací návrh 1, zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. 7 hlasů pro, 55 proti, zamítnuto, jeden hlas se zdržel. Po bodu odůvodnění J následuje pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. Eh, závěrečné hlasování o celém návrhu eh, usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. 57 hlasů pro, 2 hlasy proti, 3 hlasy se zdrželi. Schváleno. Nyní eh, následuje hlasování o pěti pozměňovacích eh, návrzích eh, k Jižní Koreji. Promiňte, nejsou žádné pozměňovací návrhy, takže budeme hlasovat o celém textu návrhu usnesení. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. Usnesení přijato, 50 pro, 4 proti, 4 hlasy se zdrželi. Stanovisko rady, důvody, ehm, Eh, předložené komisí eh, byly předloženy. Eh, lhůta tří měsíců pro stanovisko začíná od zítřka, tedy 12.3. pro Evropský parlament. Zápis zasedání bude k dispozici k schválení na začátku příštího plenárního zasedání. Pokud nebudou hlasy proti, předáme tento dokument. Tímto přerušuji toto zasedání zasedání, přeji vám šťastnou cestu domů a končím toto zasedání. Děkuji.